další poznámky k zápisu, takže zápis je přijat. Velice stručně bych vás rád informoval, že jsem se dnes vrátil z krátké návštěvy do Ruska. Byla to první návštěva Ruska ehm, evropským prezidentem Evropského parlamentu. Setkal jsem se s panem prezidentem Medvěděvem, s předsedou eh, Dumy, a s panem Mirinovém a dále s ministry eh, zahraničí a bavili jsme se se zahranič, o zahraničních vztazích, bavili jsme se také o vyjednávání, o dohodě mezi Ruskou federací a Evropskou unii. Dále jsme se bavili o dalších eh, tématech, včetně eh, otázky dodržování lidských práv. Dále jsem se setkal se zástupci organizací občanských společností, včetně organizace Memorial, Eh, která získala Sacharovou cenu za rok 2009. Během své návštěvy Moskvy propokl spor, nebo spíše eskaloval spor mezi Ruskem a Běloruskem. Řekl jsem ruským úřadům, že nás tato situace znepokojuje. Eh, požadujeme, aby naplnili své smluvní povinnosti, co se týče dodávek zemního plynu a také jsem poznamenal, že by v této smlouvě měla být patřičná doložka, která by zaručovala dodávky zemního plynu do Evropské unie. Tyto záruky jsou pro nás nesmírně důležité. Dále komise a rada se zabývají touto otázkou, čili možná nás budou informovat o vývoji dané situace během dnešního zasedání. Chtěl bych zdůraznit, že situace se skutečně mění hodinu od hodiny. Každou chvíli máme nové informace o tom, jak se tento spor vyvíjí.